Eh, podle programu nyní máme prohlášení eh, Rady a komise, pokud jde o přípravu zasedání Evropské rady ve dnech 22. březen. Za eh, radu pohovoří nejprve paní Gabriela Čot. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mm, pane Eh, hlavní vyjednavači. Evropská rada bude diskutovat o celé řadě strategických eh, výzev, kterým čelí Evropská unie a začnu hospodářstvím. Bude se jednat o stávající ekonomické situaci, o prioritách na eh, evropský semestr roku 2019 také i rada i podpoří doporučení po eurozónu Evropa jako zbytek světa čelí systémovým změnám, jako například digitální transformace, jako je nárůst datové ekonomiky, jako je přechod na zelenou ekonomiku. A mm, chopit se těchto příležitostí, to je zásadní pro naši prosperitu. Abychom posili hospodářskou základnu, tak musíme zajistit, že zde máme různé politiky, Eh, jako, digi, mm, jako obchodní politiky, digitální trh, že to všechno zmobilizujeme, abychom mohli eh, posílit ekonomické zájmy EU. Rada bude mm, vést eh, mm, o komplexní diskuzi. Další téma je změna klimatu, o čemž právě se teď diskutovalo zde. Jak i vyplynulo z rozpravy, tak my jako Unie musíme uh, Eh, eh, pracovat na tom, abych se zvyšovaly eh, cíle, ambice na celém světě. A to znamená, musíme implementovat stávající rámec do roku 2030, ale i se podívat více do budoucna. Musíme i vytvořit správné pobídky pro tuto transformaci a musíme zajistit, že Eh, nikdo eh, nebude eh, ponechán stranou. Musíme vzít do úvahy různé okolnosti, regionální, sociální okolnosti. Evropská rada bude diskutovat mm, o tom, jak dále na tom pracovat v radě. Čína je klíčovým hráčem mm, v této oblasti. Představitelé budou diskutovat o našich vztazích s Čínou v rámci přípravy summitu s Čínou. A nakonec základem naší demokracie je to, že občané by měli mít možnost hlasovat, volit eh, způsobem eh, mm, uvědomělým a eh, Mm, předsednictví tedy mm, přednese zprávu o demokratických procesech, o různých manipulacích, ke kterým dochází z vnějšku i uvnitř EU. Také i e, bude rada informována o mm, tom, jak se bojuje proti těmto desinformacím, jaký máme ankční plán, který přijala komise v prosinci a příští týden Evropská rada samozřejmě také i se sejde v formátu 50, článku 54 a bude diskutovat o dalším vývoji, pokud jde o Brexit. Dámy a pánové, být či nebýt členem EU, existovat nebo neexistovat, to je otázka, ale britský parlament by měl to řešit teď v této době. Ale bohužel to, je, eh, to není divadelní hra, to je reálný eh, život eh, mm, v EU i v Británii. A v této fázi, i pozdní fázi, my jsme odhodláni, že tedy usnadníme uzavření té dohody, která byla provizorně uzavřena v minulém roce. Ale nemělo by to být na úkor solidarity mezi členskými státy a to především se to týká Irska. Upřímně dáte další ujištění, které jsme poskytli hm, v prosinci, v lednu a teď v pondělí, tak co ještě navíc udělat? Nevíme co. Jsme již na hranici našich možností, našich pozic a to především, co se týče práv občanů a irského backstopu. Takže Můžeme samozřejmě pořád vysvětlovat, dělat osvětu, pokud to pomůže procesu ratifikace ve Spojeném království, ale nicméně to nesmí jít proti eh, úmyslu, záměrům backstopu, ale mm, proto, eh, pokud jde o EU, my eh, mm, jsme již připraveni uzavřít tuto dohodu a chápeme, to tak, že EP může vydat svůj souhlas velice rychle, ale e, samozřejmě s tím, že mm, je třeba asi poskytnout různá vysvětlení Spojeném království. Ale i když e, by parlament e, Británie hlasoval mm, pro tuto dohodu, tak mm, zde potom bude to asi doprovázeno žádostí o technické prodloužení, což znamená asi i sklus, pokud jde o proces vyjádření souhlasu. A, takže při takovéto žádosti o prodloužení, tak budeme očekávat i důvěryhodné důvody pro takové prodloužení a jeho délku. Nicméně jsem přesvědčena, že naše instituce určitě budou schopny uzavřít tento proces v řádné lhůtě a systematicky důsledně, tak aby včas tato dohoda mohla nabít účinnosti. Jak jsem řekla předtím, jsme vstřícní vůči jednání, dokud tam bude v dohledu nějaký konec těchto jednání. To znamená, že britská vláda, britský parlament musí přijít s jasnou vizí, jasným směřováním a s jasným načasováním, kdy se co stane. A v mezidobí jediná jistota, kterou máme, je zvýšená nejistota teď pro naše občany, pro podniky, eh, s tím, že to má již jasný ekonomický dopad na hospodářskou činnost, na stav investic a důležitější na pracovní místa. A tudíž je více než kdy jindy nutné se připravovat na veškeré možné alternativy, včetně scénáře bez dohody. V tomto kontextu rada a členské státy na národní úrovni zintenzivňují činnost, připravují se, připravují různé záložní plány a mě velice povzbuzuje, když vidím, jaká je ta připravenost, jaká je ta opatření, ty různé záložní plány, na kterých se byly schopny dohodnout naše instituce i přes veškeré pracovní zatížení, kterému čelíme teď na konci legislativního období. Předsednictví je představ, přesvědčeno, že bez eh, vašeho přispění by nebylo možné uzavřít tato opatření, tyto záložní plány v řádné době. Děkuji. Děkuji, paní čot, Hanini, první místo předseda Evropské komise, pan Timmermans. Máte slovo, pane Timmermans. Děkuji vám, pane předsedo. Tak, v takovéto situaci se nacházíme. Další hlasování v dolní sněmovně, kdy dohoda neprošla po dodatečných vysvětlováních, které byly poskytnuty po obrovském úsilí pana Barniera, pana Junckera, aby premiérce Mayové pomohli objasnit celou situaci, tak eh, vystoupení Spojeného království bylo negativně odhlasováno a dnes tedy budeme čekat na další hlasování dolní sněmovny, protože kdokoliv, kdo nám může dát nějaké směřování, jsou členové parlamentu Spojeného eh, království z dolní sněmovny. A já jsem přesvědčen, že tato sněmovna a Evropská komise zastávají stále stejnou linii učinit nebo dopustit co nejmenší škody, jak pro celý kontinent, tak pro Spojené království. To je naše společnost, eh, společná zodpovědnost, myslet na naše zájmy, na naše občany a to v rozsáhlém měřítku a na obou stranách kanálu. A já si myslím, že to, o co jsme se pokusili, zejména co se Michel snažit dokázat, bylo, zajistit, že ty červené linie předkládané britskou vládou a ta naše potřeba vyhnout se tvrdé hranici mezi Irskem a Severním Irskem a zajistit integritu vnitřního trhu, um, že to musí být sladěno. A já nevidím lepší řešení než ta uh, možná dohoda, ale ta nebyla odhlasována, takže situace je, jaká je. Samozřejmě, my nadále zastáváme tento postoj, co nejmenší míry škody, co nejplynulejší proces, protože i tak poškodí situaci ve Spojeném království i v Evropské unii. Ale britský lid se vyjádřil v referendu k vystoupení, ale my si přejeme zajistit co minimální škody. Ale nyní se nacházíme v rukou britského politického systému, aby nám oni řekli, jaké bude další směřování. Takže řešení se nachází v Londýně. No a pak jsou tu samozřejmě jiné záležitosti, které Evropa bude muset projednat v nadcházejících letech a proto se Evropská rada bude soustředěvat také na další témata. Průmyslová politika. Náš průmysl je silný, je to motor naší ekonomiky, zaměstnává přes 30 milionů obyvatel a představuje dvě třetiny našeho vývozu. Je to také důležité, abychom společně s našimi partnery uzavírali férové obchodní dohody, ale přejeme si více. Chceme, aby evropské podniky byly silné, aby zastávaly významnou pozici jak u nás, tak i v zahraničí a také, aby se zaměřili na boj proti klimatickým změnám. To je jeden velký celoevropský projekt a, zahrnuje se do toho celá řada oblastí, jako nové baterie pro budoucnost a podobně. A také chceme zajistit, že se průmyslové technologie budou vyvíjet, že díky nim budeme obhajovat naše hodnoty. Vždyť to všechno děláme pro blaho všech všech Evropanů. Proto jsme také zavedli nejrůznější ekologické značky a podobně. A to je vlastně součást našeho neustálého úsilí, abychom rozšířili jednotný trh pro všechny miliony občanů a aby byl spravedlivý a férový. A je třeba nahlížet na veškeré jeho dimenze, služby, digitální oblast Unie kapitálových trhů. Tato rada bude také příležitostí, abychom jednali o vztazích s Čínou před <clears throat> summitem. Čína v různých politických oblastech je naším partnerem spolupráce, vyjednávání, je to i hospodářský konkurent, systémový rival, který eh, prosazuje jiné modely řízení čínské úřady několikrát vyjádřily eh, odhodlání i přispět eh, do budoucnosti, která bude eh, inkluzivnější. A Evropa má nejvíce otevřenou ekonomiku na světě, ale nemůžeme to podávat na stříbrném tácu. Takže my jsme pro multilateralismus, musíme pracovat s hodnotami, které jsou Eh, pro všechny a pravidla, která jsou stejná pro všechny a ne chovat se naivní v obchodních výměnách. To je důvod, proč jsme navrhli zavést mezinárodní nástroj, který se týká veřejných zakázek, tak abychom prosazovali otevřený přístup k veřejným zakázkám v celém světě. Je v našem zájemném zájmu, abychom se mm, snažili, aby Čína a EU měli mm, vzájemně větší důvěru v sebe, více reciprocity, aby zde bylo tak, aby naši investoři, naši podniky měli měli stejné podmínky v Číně jako ty, které mají čínské podniky v Evropě. Bohužel zatím tomu tak není je evidentní, že je naší povinností obhajovat naše strategické zájmy a hodnoty, chránit náš průmysl, naše zaměstnance, naše občany proti veškeré nekalé soutěži. A právě proto jsme navrhli vytvořit nový rámec, abychom filtrovali zahraniční investice, tak abychom mohli ochránit naše strategická evropská aktiva. Zde vítám vynikající práci Evropského parlamentu, pokud jde o tuto iniciativu, která byla přijata v rekordní době. Je evidentní, že je to v našem zájmu nejenom ochránit, ale zlepšit také multilaterální systém, a to především co se týče eh, subvencí a státních pomocí. Čína, Čína také musí eh, se zhostit své odpovědnosti. Rovněž bychom chtěli ukázat, že jsme světovými předáky v klimatické ochraně. Do roku 2050 se můžeme stát prvním klimaticky neutrálním celkem světa. Abychom dokázali takto ctižádostivě se všichni podepsat před, pod těmi cíly, znamená to, že komise je musí zohlednit ve víceletém finančním rámci a um, Rovněž musí um, omezit eh, vylučování skleníkových plynů na polovinu do roku 2050, aniž by někomu odebírala existenční minimum. Naopak domníváme se, že se má podařit a podaří vytvořit nová pracovní místa. Já děkuji všem, kteří přicházejí z návrhy na udržitelné investice, na které můžeme být hrdí. Tím se Evropa stává mm, vůdčí silou celého světa, abychom dokázali přeorientovat eh, naše odvětví a přispět k cílům pařížské dohody, je třeba se do toho intenzivně vložit. Já jsem pohnut tím, že vidím stále více mládeže, která vychází na ulice, aby sama bojovala za rozhodné řešení klimatické krize. To mi dává určitou naději a chci zde výslovně poděkovat Gretě a všem ostatním za takovouto inspiraci. Musíme rovněž odvážně zakročit, abychom se dokázali zasadit za eh, přetrvání naší demokracie. Je mnoho takových, kteří se nám snaží manipulovat eh, volby. My považujeme svobodu vyjadřování za nejvyšší hodnotu. Nechme, nejsme však naivní. Víme, že jsou takoví, kteří chtějí podkopávat naši demokracii a chtějí nás zlomit. A to bude v předvolební kampani a i v průběhu voleb velikou výzvou, se kterou se musíme poprat a já výslovně vítám, že zde jak členské státy, tak Evropský parlament podporují úsilí komise. Nicméně, to je pouhý začátek. Je toho třeba ještě hodně udělat, protože abychom dokázali zůstat suverénní, co by EU, musíme všichni se postavit za naše hodnoty jak v rámci této unie, tak i mimo ní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane první místo předsedo. A nyní hned dám slovo našemu vyjednavači, panu Michelovi Barnierovi. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Vítám, zdravím tedy, pardon, každého z vás. A mm, jste, to je velice závažný den, takový zvláštní den e, v kontextu dlouhého vyjednávání paní ministrině, pane místo předsedo, pane předsedo, dámy a pánové, musím vám říct jménem celého týmu, jehož mám čest být vedoucím. Eh, chci eh, poděkovat, vyjádřit vděk eh, za důvěru, kterou parlament mi věnoval. Já jsem to řekl před chvílí na konferenci předsedu. Tato důvěra jen tak nespadla z nebe, není to nic vyumělkovaného ani to není biankošek. Je to prostě důvěra, která se opírá o dialog, o transparentnost od prvního dne. A ta eh, eh, důvěra nadále se o tento dialog a transparentnost bude opírat. Včerejší hlasování, jak o tom mluvil pan místopředseda Timmermans i paní ministrině, tak to protahuje a zhoršuje nejistotu, velkou nejistotu, která panuje již tři roky kvůli suverénnímu rozhodnutí, které respektujeme, i když litujeme ho, a to, že Spojené království chce opustit EU. Je to nejistota, která se dotýká samozřejmě Spojeného království, Severního Kirsk, Irska především, ale také i každé e, členské země a nás osobně. Dámy a pánové, chci zde připomenout, že odpovědnost eh, za rozhodnutí Brexitu to náleží pouze na Spojenému království. A ta první odpovědnost, eh, tedy hm, vyřešit tu slepou uličku, eh, do které se toto vyjednávání dostalo, takže ta primární odpovědnost opět je na bedrech Spojeného království, tak jak i jasně vehementně včera Eh, po hlasování připomněl předseda Evropské rady Donald Tusk. My jsme se společně snažili hledat řešení každého problému. Je jich mnoho, bezčetně. Eh, sociální, lidské problémy, právní, technické problémy, ekonomické, finanční problémy, hm, které Brexit vytváří, abychom mohli potom zvládnout všechny důsledky a abychom mohli, a to byla naše linie od samého začátku, abychom mohli pomoci Spojenému království uspořádaně odejít. Od prvního dne tohoto vyjednávání cílem Evropské unie bylo skutečně zredukovat tu nejistotu a zajistit eh, organizovaný odchod a díky tomu organizovanému odchodu a díky eh, důvěre, důvěře tak potom, aby zde eh, byla stanovena jasná doba na čtyři roky pro další vyjednávání. Já jsem vždycky říkal, že to, je, to bude ještě důležité po Brexitu, potom v oddělení a to potom vyjednat ty budoucí vztahy, které chceme se Spojeným královstvím vybudovat. A samozřejmě za veškerých okolností Spojené království zůstane spřátelenou zemí, spojencem a partnerem. Takže to jsme dělali při tom vyjednávání eh, s vládou Spojeného království a nikdy proti ním, proti vládě Spojeného království. Dohoda o vystoupení, samozřejmě, to je v zájmu občanů, podniků a všech dotčených zainteresovaných subjektů na obou stranách kanálu a Irského moře také. Jenom chci připomenout fakt všem. Fakta. Pokud Spojené království stále pořád ještě chce odejít ze Spojeného království a to uspořádaným způsobem, organizovaným způsobem, pokud skutečně pořád toto platí, tato vůle, tak potom tato smlouva kterou jsme vyjednávali rok a půl s vládou Terezy May, tak tato dohoda je a zůstane jedinou dohodou na stole. Já bych chtěl, aby to všichni dobře pochopili. A opět, my vedle této smlouvy platí, že jsme hodně pracovali na žádost britské vlády, na tom, abychom vysvětlovali, garantovali, dávali záruky a na to jsme vytvořili dva dokumenty, na kterých jsme se dohodli, dokonce i tady, v pondělí večer, tady na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde jste nás hostili za tím účelem a paní May nám řekla, že by chtěla také i sama za sebe zveřejnit jednostranné prohlášení. O co šlo v pondělí tady? To vlastně poslední diskuze mezi Eh, Evropskou unii a britskou vládou. Šlo o to britskému parlamentu, tedy dolní sněmovně, poskytnout další vysvětlení, ujištění. Eh, týkalo se to konkrétního bodu a to dočasného charakteru backstopu té, britské, té irské pojistky. A my jsme šli až na hranici možného, abychom pomohli britské vládě eh, získat podporu dolní sněmovny samozřejmě eh, já eh, i za, za, za nás a za vás jsem vyjadřoval neustálou naši starost, to znamená zajistit stabilitu na Irském ostrově a mír na Irském ostrově samozřejmě eh, s respektováním Good Friday Agreement. A samozřejmě tady šlo o to, abychom zachovali i integritu našeho vnitřního trhu, to znamená mm, vnitřního trhu, který náleží 28, respektive 27 státům. To znamená, nám šlo o to zachovat kvalitu, bezpečnost, to eh, dlužíme našim spotřebitelům. Ty musí mít jistotu, že to, co si kupují, především potraviny, že jsou bezpečné, musí být chráněni před riziky, pokud je o zdraví zvířat, musí být ochráněn jejich rozpočty, to znamená fiskální kontroly, celní kontroly, DPH. A zde i my tedy to dlužíme všem podnikům, tuto, tuto jistotu, že budou respektovány normy a standardy dováženého zboží. Chci vám připomenout zde, že nejde o to, že v severním Irsku jde o nějakou teorii, nějaké dogma. Tady nejde o to, jestli jsme či nejsme flexibilní. To je čistě praktická záležitost, která se týká i míru který musí být definitivní a týká se to ochrany vnitřního trhu. Veškeré zboží, veškerá živá zvířata, která se dostanou do severního Irska po Brexitu z Velké Británie, tak se potom dostanou do Slovenska, do Polska, do Belgie, do Německa, tedy do každého z našich států, protože my máme jednotný trh bez hranic. Je třeba nalézt prostředek a o to se budeme snažit, aby ty kontroly byly operativní, funkční, tedy týká se to spotřebitelů, rozpočtu a podniků, aby to bylo efektivní, bez toho, aniž bychom vytvářeli tvrdou hranici k včerejšímu hlasování. Já jsem konstatoval, že někteří poslanci, kteří chtějí druhé referendum, tedy chtějí druhé referendum, jiní chtějí no deal, tak všichni to tak trochu banalizovali, ty nové práv, ty naše právní pojistky, eh, na kterých jsme se dohodli v diskuzi s Terezou May, tak to bagatelizovali. A eh, přitom ta vysvětlení a ta ujištění byla významná a my jsme jim je dali v pondělí večer za podpory britské vlády. Pan mm, předseda Juncker to také řekl. Tady nebudou další žádné garance, pojistky, vysvětlování. Dál už to nejde. Závěrem ještě pár slov k tomu, co se teď bude dít, tedy teď dopoledne. Eh, takže hlasování eh, a dnes večer a možná žádost o prodloužení, takže opět dojde k tomu jednání, hlasování v dolní sněmovně a potom hlasování nám řekne britská vláda. Doufáme, že to bude pozitivní odpověď, jak chtějí postupovat, abychom, aby nakonec získali konstruktivní většinu, která se dohodne na nějakém návrhu. To je odpovědnost Spojeného království. Spojené království nám musí říct, co chce jak mají vypadat naše budoucí vztahy, jaká je volba, jaké rozhodnutí, jak řekla paní ministrině, abychom měli jasnou linii. To je otázka teď. A my čekáme odpověď. A to je otázka, která se klade ještě před tím, než přijde rozhodnutí o případném prodloužením. Prodloužit ta vyjednávání. No proč? protože eh, vyjednávání o článku 50 skončilo. Máme smlouvu, smlouva je na stole. Takže budeme čekat, pokud ta otázka bude položena, tak čekáme. A musím zopakovat, že to je vážná chvíle, poněvadž riziko, ne, to, že nebude dohoda, ten takzvaný no deal, nikdy to riziko nebylo tak vysoké. To znamená riziko, že v podstatě Spojené království z EU jaksi mm, vystoupí mm, neorganizovaným způsobem, jen tak jaksi nahodile a to není možné podceňovat. To bude mít své důsledky a my společně mm, mm, slavnostně tedy apelujeme na všechny aktéry, aby se na to připravili. A na my jako Evropská komise a e, v tomto smyslu pan předseda mají jasné instrukce, tak všechny členské státy a vlastně všechna předsednictví i vaše konkrétně, tak se na to připravují. Všichni se na to připravují. My ten scénář si nepřejeme. Nikdy jsme s touto alternativou Eh, absence dohody nepracovali nikdy. Vždycky jsme pracovali na tom, abychom se dohodli na organizovaném vystoupení. Ale jsme připraveni. Evropská unie je připravená, že tuto situaci bude muset řešit. A mm, pokud nebude dohodnuto nějaké řešení, tak prostě je zde to riziko, riziko nedohody. Vzhledem k tomu, že často bývám dotazován, i dnes dopoledne to tak bylo, jste zklamán z tohoto výsledku hlasování, tak mou naší odpovědi vždy eh, bude to stejné. My i nadále respektujeme Spojené království a jeho lid. I nadále budeme angažováni, ale klidní a sjednocení a zůstaneme takový až do konce tohoto výjimečného jednání budeme zachovávat a obhajovat zájmy Unie a všech jejich občanů. Taková bude hlavní linie našeho jednání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Micheli. Máš podporu Evropského parlamentu, takže ti děkuji a eh, děkuji i pracovní skupině Evropského parlamentu eh, pod vedením mm, Guy Feroštata. Děkuji za veškerou činnost všem, eh, kteří se snaží vyřešit tento velice významný a komplikovaný problém. A nyní přejdeme k politickým skupinám. Jako první Manfred Weber, předseda EPP. Pane předsedo, pane místopředsedo Micheli, zástupci rady, vážení kolegové, jaká pohroma to včerejší hlasování. Chtěl bych nyní hovořit o takovém dojmu, který jsem eh, získal, když jsem se v Portugalsku setkal s mladými lidmi. Oni několik let pracovali v Londýně ve Spojeném království po těch politických a ekonomických problémech v Portugalsku, opustili svou zem, pracovali v cizině a nyní se vracejí do Portugalska z důvodu nejistoty ohledně Brexitu. Hledají útočiště ve své zemi a říkají mi vlastně, jak mladá generace je frustrovaná, jak se cítí bezbraní, bez naděje, když nemají žádnou jistou vidinu. Mladá generace tím trpí. Celá generace má méně, gener, má méně naději než ty příští generace. Celá generace nebude mít ty stejné možnosti, jaké měly ty předchozí generace. A celá jedna generace je obětí tady toho selhání politické třídy. Takže toto je moje hlavní sdělení. My, Evropané, um, bychom měli stát po boku těchto mladých lidí, té mladé generace a neumožnit, aby zůstali takto bez záštity. Druhé sdělení je, co tedy nyní dělat. Je jisté, že třeba se připravit na, to, na ten nejhorší scénář. My se musíme připojit na to nejhorší. A za třetí, politická třída selhává, když tu není nějaká většina v parlamentu. To tak logicky je pak zeptat se, obrátit se opět na vyjádření lidu. No a další možnost pak je tedy ta možná debata o prodloužení, ale proto potřebujeme pádné argumenty ohledně možného prodloužení. A tady bych to chtěl říct jasně, podle mého názoru, podle názoru EPP, není žádný důvod, žádná možnost, aby se toto prodloužilo jen o den, pokud nedostaneme žádné objasnění ze strany britské vlády, čeho opravdu chce dosáhnout v tom dodatečném čase. A ještě jednu významnou věc bych chtěl doplnit my Evropané eh, zůstáváme stabilní díky práci našich zástupců, pana Junkera, pana Barniera, také práce předsedy Tajányho a Giho Frhovštatu. Víme, co chceme dosáhnout, co si přejeme, ale riziko pro nadcházející týdne je pak ta politická nejistota v Londýně ovlivňuje rozhodovací proces v Evropě. Toto je riziko. A musíme mít tedy dvě věci na paměti tou druhou záležitostí. Zase se hovoří na Evropské radě o Brexitu a ne o Číně, o obchodních dohodách, o těch opravdu důležitých věcech ve prospěch zájmu evropských občanů a Evropy. Nemůžeme takto pokračovat, zaměstnávat politický prostor jenom tou politickou nejistotou z Londýna. A pak další věc, blíží se evropské volby. Všichni připravujeme kampaň blíží se brzy nastane a je třeba si ujasnit, co je tu důležité, nastává ten rozhodující moment týkající se naší budoucnosti a to nemůže být zabráno tou politickou nejistotou z Londýna. A myslím si, že opravdu už se nám nedostává času a Britové by opravdu měli objasnit, snad nám to řeknou na příštím zasedání radu, co očekávají od budoucna. Pro ty, kteří očekávají rozvoj Evropské unie, tak to si myslím bude významný budíček. Vidíme tu, tu politickou nejistotu v Londýně a ti, kdo si toto nepřejí, tak by měli jasně bojovat proti populistickým krokům v Evropě, protože toto, celé toto všechno je výsledkem toho jednoduchého populismu. To je výsledek s názvem Brexitu. A my nyní musíme tvořit silné koalice, silné evropské partnerství, které potvrdí společný základ, budoucnost evropského kontinentu a potvrzení evropského um, projektu. Děkuji. Slovo má předseda Evropské socialistické skupiny, pan Bulman. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, jarní summit je klasicky vždy tím místem, kde hovoříme o hospodářské situaci v EU. A ráno už jsme hovořili o klimatických změnách a já nyní mám takový apel. Apel na komisi a rovněž i na zástupce rady. Už nám nezbývá čas. Pokusme se o to, aby tento jarní summit se stal summitem udržitelnosti. Nelze čekat. Klimatické změny na nás nepočkají. Je třeba proskoumat naše nástroje, je třeba přeměnit pakt stability a růstu na pakt udržitelnosti a ty nástroje, které máme k dispozici, by měly poměřovat Zda je vše udržitelné a právě i evropský semestr by se měl stát nástrojem udržitelnosti a tím musíme odpovědět všem, kteří bojují za zamezení klimatickým změnám a paradigmata musí být nastavena nově. Musíme navázat na to, co navodil a Antonio Guterres před 20 lety. Dnes je v zodpovědné funkci v OSN. On tehdy za portugalského předsednictví hovořil o ekologii, hospodářské soutěži, sociálním státě a apeloval, abychom o tom uvažovali komplexně. Přišli jsme už o těch 20 let o tu příležitost, chopme se toho nyní. No a Manfrede, pokud je tomu opravdu tak, že mladí lidé kteří pracovali v Londýně, se najednou vrátí do Portugalska, ono možná to má co dočinění něco s vývojem té země. Antonio Costa dovedl Portugalsko k rozkvětu. Díky skloubení modernizace hospodářství, sociálním podmínkám a ekologické politice. To nejsou protiklady. Tam se to podařilo v době, kdy se evropské strany z rodiny EPP snažily na Portugalsko uvalovat sankce. Naše společnost potřebuje energii, potřebuje vzduch, aby se nadechla, potřebuje čerstvý vzduch. A pak už se nemusíme bavit o Brexitu, Nesmíme se nechat odvést od svého záměru. To je reakce na Brexit. Nezávisle na tom, jak se to bude technicky řešit, evropskou odpovědi na Brexit musí být odvaha, čerstvá odvaha a pracovat s lidmi nikoli proti ním, proti našim občanům a takto my to vnímáme, co by socialistič, socialisté a demokraté. Brexit se opravdu dostal do kritické situace. Toho jsme si vědomi a nemůžeme než pouze apelovat na dolní sněmovny, aby dospěla k jakémusi rozumnému závěru. Vše ostatní bude proti, nasměrováno proti britským občanům a můžeme pouze doufat, že se tam nějak dokážou domluvit politici z různých stran tak, aby přece jen Velká Británie zůstala blízká EU. Ale pokud to selže, pokud vše zkrachuje, pokud bude britský parlament i nadále blokován, tak i my dlužíme něco Britům a my držíme palce britským občanům, aby oni opět mohli mít vliv na vývoj události. Musí mít šanci se rozhodnout znovu, protože se jedná o jejich budoucnost, nikoli o nějakou tu budoucnost nějakého toho poslance. A to se musí dostat na program, to se musí rovněž dostat na program našeho summitu. Tam máme dvě zásadní témata. Zda jsme v rámci EU svobodní, féroví, zda děláme vše, co se dělat dá v oblasti eh, klimatu, to, k čemu se zavazují velké podniky, nestačí a rovněž asilový balíček se musí dostat zpět na pořad jednání. Je to opravdu nestoudné, že my na nic nereagujeme a necháváme, eh, připouštíme, že se nám ve Středomoří lidé topí, že doplácejí životy na naši nečinnost. Prosím, zasaďte se o to, aby to opět bylo na pořadu jednání vaší, vašeho samitu. E pan Pan Timmermans říká, že to není žádné lepší řešení. A pane Barnier, vy jste řekl, že žádná jiná možná dohoda než ta vaše není. Ale myslím si, že to není pravda, že tu máme lepší řešení. Lepším řešením je zachovat Spojené království v Evropské unii. A Prosím, rád bych vám řekl, jak toho můžete dosáhnout. V první řadě přestaňte tady vinit Londýn. My jsme požádali tady experty i v této sněmovně, kdo takto činí. Je to jak pan Faraš, tak pan Frhovšat. Neustále uplatňují kritický přístup vůči Londýnu. A za druhé, myslím, že nastal čas, aby komise konečně uznala, že za Brexit nese určitou míru zodpovědnosti. Británie byla vždy pro subsidiaritu, decentralizaci, komplementaritu a Brusel mnohokrát toto porušil. Takže eh, je to jako když se země chce připojit do nějakého sportovního klubu, a vy tu nějak stanovujete pravidla. Pak z podnikatelského hlediska musíme také uznat, že Brexit není pohromou jenom pro samotné Spojené království, ale také pro Evropskou unii. Británie je dnes největším partnerem pro celní unii Evropské unie. A pak jsou tu, to je jako by tu byly malé a střední země, nějaká osmnáctka těchto, které by najednou odešly. Británie v této sněmovně vždy byla zastámcem míru, za vlastní zodpovědnost, za konkurenceschopnost. A jako Brit v Evropské unii vám mohu říci, tato Evropská unie přijde o tu konkurenceschopnost pak ve vztahu s třeba Severní Amerikou, Ázií, Čínou, Japonskem, Jihovýchodní Ázii a tak dále. Takže myslím si, že komise má nyní výjimečnou příležitost něco udělat na pomoci nám, Británii, jít cestou druhého referenda a na pomoci eh, těm brexitářům změnit jejich názor tak, aby si vlastně zachránili svoji čest. A nyní vás žádám nejen o podporu, ale abyste nabídli prodloužení Británii bez jakýchkoliv podmínek, to za prvé, a za druhé dodatečnou míru autonomie také ve věci migrace. To bude uh, vlastně možnost, jak si bude moci Británie zorganizovat druhé referendum a následně moci zůstat v EU. Evropská unie nikdy nebude kompletní bez Spojeného království. Za ALDE pan Froštat. Děkuji, pane předsedo. Za prvé musím říct si panu Henkelovi, že osobně jsem vždycky říkal, že vystoupení Británie z EU je selhání Evropské unie. Velká země, jako Spojené království, když opouští EU, tak je těžké přece říci, to je úžasné. Ne, přece naopak. Já myslím, že místo e- Spojeného království je uvnitř EU a já myslím, že tady v příštích letech bude generace, která se vrátí do Evropské unie. Já jsem si jistý, že mladá generace již existuje eh, ve Spojeném království a že rozhodne jinak, eh, než eh, rozhodla tato vláda, tato většina. Ale pane Henkele, mohu se vás zeptat, abyste, nebo říci vám, abyste to řekl vašim přátelům ve vaší frakci v EKR, to jsou ti, kteří nejvíce fandí Brexitu. Ono je to trochu snadné teď dávat lekce nám tady a mě konkrétně a říci, no vám se nelíbí Británie, to je opak je pravdou. Ale vy nejste schopný přesvědčit vlastní lidi ve vlastní frakci. A takže nikdo tady není. Oni vás nikdo tady nepodpoří. A za druhé, realita, pane Henkel, Henkle, je tato Ti, kteří začali s tím Brexitem, vlastně to byl pokus konzervativců a vy spolupracujete s konzervativci, vy je znáte dobře, tak vlastně to byl takový pokus získat zpátky kontrolu. A to byl ten velký slogan, kterým, se kterým šli. Ale teď se to nějak vymklo kontrole, myslím, a ne naopak, že by Británie začala mít více věci pod kontrolou. A jediný rozumný způsob, jak to vyřešit, pane Hekle, aby o tom jste nemluvil, bohužel, je, je e, spolupráce napříč politickým spektrem ve Spojeném království a co nejrychleji se dohodnout na kompromisu, tedy myslím mezi laboristy a konzervativci především. Jak vyřešit Brexit, když obě strany to zneužívají pro, svůj, pro boj mezi sebou. To je v podstatě oni, to je taková munice, kterou používají, aby po sobě stříleli a není to ku prospěchu země a celého kontinentu. To je hamba. A zde takže by, byste měl vysílat takovýto apel, apel Brit, britským politikům. Začněte pracovat na dohodě, aby se dvě velké, tyto dvě velké strany dohodly, aby mm, přišli s něčím, co můžeme podpořit, to znamená úzké vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. A to je ta cesta. A co je třeba, podle mě, je mm, v britské eh, politice v podstatě musí země mít přednost než politikařením a zájmy dolní sněmovny. To mě přivádí k další otázce, rozšíření, prodloužení. Já nechci to prodlužovat, otevřeně to říkám. Za evropské volby a to v podstatě ti, kteří jsou pro Brexit, eh, ty to použijí jako rukojmí, zneužijí to, bude se mluvit pouze o tom a ne o reálných reformách a, zde, a o tom, co potřebujeme. My v podstatě jenom dáme, co jediná, asi jediný výsledek, že nový mandát dostane pan Faráš. To přesně, to je to, co chce. To chce, no chce to ze dvou důvodů. Za prvé, může eh, brát prachy, peníze, které může převádět do svých offshoreových firm a druhá věc je, že může nadále mm, pracovat na té, pokračovat v té své špinavé práci, to znamená snažit se rozkládat EU zevnitř. To je jeho účel, o to mu jde. A vidíte, on to potvrzuje. A já si myslím, že to je přece to, co nechceme, to, co nepotřebujeme. My potřebujeme jistotu, jistotu eh, od většiny dolní sněmovny, jak i chce pan Henkel. To je to, co potřebujeme. A takže já jsem proti nějakému protahování. Ani o jeden den, ani o jeden týden, ani o 24 hodin. Proč? Pokud to nebude podpořeno jasným stanoviskem dolní sněmovny, abychom věděli, co chtějí je, pokud to bude méně ambicioznější než ta dohoda, dobře, je to jejich názor. Pokud to bude celní unie, dobře, tak je to celní unie. A pokud, pokud je to mm, cokoliv, takže prosím, ale ať si to rozmyslí konečně v Londýně, protože ta nejistota nemůže pokračovat. To není dobré ani pro nás, ani pro Británii a především ne pro naše občany. Děkuji. A nyní má slovo předseda z skupiny zelených, pan Lambert. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Opět, opět předseda Evropské rady rozhodl v podstatě, že obejde eh, náš parlament eh, a eh, zde samozřejmě zde mm, bilance mm, členských států je chaba a on tomu říká leaders, takže Donald Tusk chtěl, abychom jako prioritu si vzali migraci a azyl a tři roky my jsme čekali legitimně od rady, že přinese mm, řešení těchto výzev a v podstatě rada uzavřela, že neuzavře nic. A mm, před mm, šéfové vlád ukazují, jak jsou neschopní, možná spíše neochotní se dohodnout a vlastně zde parlament, ale tomu stačilo polovina času, aby získal dvoutřetinovou podporu, abychom se dohodli na této solidaritě a odpovědnosti. A teď to očekáváme od členských států. Kde je ten leadership, když vědci říkají, že máme 12 let na záchranu klimatu a biodiverzity. A opět zde mm, vedoucí představitelé, lídři jsou eh, hluší, slepí a nevidí, eh, jak je mládež rozněvaná. A čekáme tedy, že konečně eh, Evropský summit eh, o tom začne diskutovat jako o bodu číslo jedna. A zde v podstatě my odmítáme společnost, kde bohatství se koncentruje v rukách mm, menšího a menšího okruhu osob. Jsme proti fiskálním eh, podvodům, jsme proti flexibilizaci, proti divoké globalizaci a digitalizaci, takže pořád očekáváme, že o tom začnou jednat na summitu a vůbec ani mm, o tom není řeč, ani si to neuvědomují. Tak v čem je ten leadership? Mm, větší počet lídrů, kteří v podstatě se snaží co? Snaží se podkopat naši demokracii, oddělení mocí například, nezávislost médií, spravedlnosti, ne, neza, justice tedy, proporcionalita, pokud jde o omezování lidských Eh, práv a svobod a mm, to znamená, tady jde především o omezování práv na manifestovat, manifestace, manifestovat. Zde i zahájí rada řízení proti maďarské vládě a my čekáme něco více než nějaké zdvořilé odpovědi. A pokud je o Brexit, a to je něco, kolegové, co pořád nás jak si odvádí od dalších témat. Přece nemůžeme pořád do nekonečna čekat, co bude protože to nejsou lídři, to jsou followers, ti jenom jdou v závěsu. A skutečně leadership znamená, že budeme chránit životní prostředí, zajistíme sociální, ekonomický mír, budeme chránit naše hodnoty, svobody, demokracii, a což e, to je tedy by měla být naše ambice při budování Evropy. Děkuji. Děkuji a nyní předsedkyně skupiny GUE, paní Zimmer. <laughs> Dámy a pánové, určitě všichni znáte film ehm, Den sviště. Mně se tento film vybavuje, když poslouchám, jak se chce opět summit rady věnovat Brexitu. Jak to znovu zahltí radu a rovněž, když poslouchám neustále, zda tedy se vyjednávání posouvá dál, či zda bude opět blokováno. A přitom máme celou řadu důležitých témat. Například musíme umět reagovat na naplňování pařížských cílů v oblasti klimatu. Musíme se dokázat postavit udržitelnosti. To jsou témata, kterým se chceme věnovat, protože v takovém případě pouze, co by EU, budeme 100, ať už v rámci EU nebo i mimo, dosahovat skutečných pokroků a mít vliv na běh dění a rovněž stavět určité základy pro všechny občany kdekoliv ve světě, aby se jim žilo lépe. A takto musíme vnímat svou odpovědnost, co by EU. A místo toho my opět jsme v situaci, kdy se už po druhé hlasovalo o té dohodě, po druhé um, dohoda byla zamítnuta a Tereza May v podstatě je přitlačena ke zdi. Neexistuje politická většina pro uspořádané vystoupení. To je skutečnost, které se díváme do tváře. Většina pro dohodu neexistuje. Jaké dopady to bude mít? No v první řadě na občany Spojeného království. Pak na Brity v, UN, v EU, pak na unijní občany na ostrovech a pak ještě na Irský ostrov, ať už je to Severní Irsko nebo Irská republika. Totiž eh, nejde možné um, jakýmsi způsobem eh, se zabývat otázkou Belfastu jaké bude, jaký bude mít status. Někteří se už snaží i své investice přesouvat úplně jinam. A někteří se snaží v, rámach, v rámci své rodiny získat prostřednictvím například nějakého příbuzného příbuzného občanství, kterého si Unie občanského státu, ale většina občanů tuto možnost nemá. A pak si uvědomte, co to bude znamenat pro jejich každodenní život, ať už hospodářský či strukturálně pro jejich region. A právě těmto občanům, občankám, my bychom se vůči něm měli cítit zavázáni, nikoli londýnské vládě, londýnské centrále. My musíme začít přicházet s nabídkami vůči řadovým britským občanům a tím bychom se měli zabývat. A nyní tím pádem to znamená dva typy dopadu po a 20. březnu. Jak se připravit na neuspořádaný Brexit? Pravděpodobně se bude jednat právě o ten šílený pátek. Musíme vsadit na eh, obhajobu občanských práv. Musíme jinými slovy zajistit, aby práva ať už Britů v EU nebo unijních občanů v Británii zůstanou zachována. My jsme přece na sebe vzali určitou odpovědnost a učinili jsme určité přísliby a nyní je musíme zcela jasně sdělit všem. A nedvojsmyslně a zároveň musíme jasně vyslovit, že jsme proti tvrdé hranici na Irském ostrově a proti jakýmkoliv změnám, které by mohly znamenat eh, porušování dohody z Velkého pátku a kterékoliv její části. Občané v této části Evropy nesmí být ohroženi a tam existuje v podstatě zcela jasné řešení a snadné řešení problému s irskou pojistkou. Žádná hranice na Irském ostrově, žádné kontroly, žádné posádky. Sjednocení Irska. Nikdo by už neměl žádný problém. Ani brexitáci, ti už vůbec ne, ani občané Severního Irska, ani občané Irské republiky. Ono se vysvětluje, že přece zatím neexistují hraniční kontroly a možná už i ve Velké Británii jim záleží více na malinké části britského impéria než na spokojenosti všech občanů. Možná bychom se toho tématu měli řádně ujmout. Nyní má slovo pan Faráš, FDD. Děkuji, pane předsedo. Já doufám po téměř 20 letech, že už je to moje předposlední řeč v tomto parlamentu a že už se zde v červenci nevrátím. Určitě i vy tomu fandíte. Pane Barně, já jsem vám už to říkal, že tato dohoda neprojde dolní sněmovnou. Vy jste mi nevěřil, byla zamítnuta, vy jste si vyžádal příliš mnoho a dnes ráno vám schází 39 miliard liber. Určitě vás to bolí. Ale nebojte se, pomoc přispěchá, dolní sněmovna se vynasnaží, aby zradila hlasování o Brexitu. Oni budou hlasovat proti tomu, že bychom odešli 29. března a ať už je to tedy bez dohody. A já vám musím říci, že ta mezera mezi politickou třídou na britských ostrovech a občany už nemá obdoby. Naopak občané se utvrzují ve svých postojích a já už dlouhá léta vidím, jak se občané sjednocují v tom přání odejít. A to se týká i těch, kteří hlasovali pro setrvání, protože oni respektují princip demokracie. My máme všeho dost. Vidíme, jak se vůči nám ukazuje ta ďábelská zloba, ta e, zatvrzelost na svých pozicích pana Barniera ty urážky pana Tuska a my nechceme, abyste vy námi manipulovali, abyste nám vládli, my si chceme vládnout sami. Určitě další pokračování tohoto seriálu bude, že britská premiérka se rozjede na